50 jsou ty návrhy přijaty a jsou uvedeny v navrhovanému textu. Nejprve tedy hlasování k dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem, prosím. Odstavec 1, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 22. Eh, opět jmenovité hlasování. zahajují hlasování. Hlasovali všichni kolegové a kolegyně. Konec hlasování. I toto je přijato. Eh, nyní pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. E, po odstavci 13 číslo 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Ano, zamítnuto. Číslo 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se to musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování na číslo 24. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Číslo 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 14 odpadá. Číslo 15. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 16, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto číslo 19D, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto číslo 20 eh, odděleně jmenovitě. První část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ano, končím hlasování. Přijato. Druhá část eh, jmenovitě opět zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. E, návrh usnesení jako celý text, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď zpráva Mario Mauro. E, o ní budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Blaho přejeme panu zpravodaji. Nyní Provádění dohody IEPA mezi Evropským společenstvím a státy východní a jižní Afriky s ohledem na současnou situaci v Zimbabve. Začneme s návrhem usnesení GUE. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Nyní návrh usnesení zelených. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní eh, společný návrh usnesení EPP, SAD, ALDE a EKR. Eh, nyní se eh, návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. devět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme. Ano, vypadalo to nejistě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování? Přijato. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. E, číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. E, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 2. E, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dvě. Druhá část. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. E, třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se, kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Přijato. Číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní jmenovité hlasování k celkovému textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni kolegové a kolegyně? Ano, končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o zprávě pana Kasparyho. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ano, konec hlasování. Zpráva přijatá, blahopřejeme panu zpravodaji. Teď eh, modernizace státní podpory. Eh, původní text část 1, první část ve dvou částech. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Eh, ano, konec hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ano. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 2 původního textu odděleně na tři části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Odstavec 3 původního textu. E, ten se bude hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď e, odstavec 10 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se?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 Eh, odstavec 7, ča, eh, číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 10. Tady máme dva identické pozměňovací návrhy. Ehm, oba jmenovitě, eh, prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Je to tak, konec hlasování. Zamítnuty. Odstavec 11 původního textu. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část, to je jmenovitě. Zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Eh, bod odůvodnění C. Třetí pozměňovací návrh. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Pardon, Číslo 3. Kdo je pro? Omlouvám se. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď eh, eh, hlasování o celkovém usnesení. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Děkuji. Nyní eh, Doporučení hostící konference stran smlouvy o nešíření jaderných zbraní týkající se vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě. E, celkový návrh usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Všechny ostatní návrhy tím pádem odpadají. Další zpráva je nařízení o povinném značení původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí. E, budeme hlasovat o celkovém textu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato, všechny ostatní e, návrhy odpadají a nakonec ještě aktuální stav obchodních vztahů mezi EU a Združení Mercosur. E, návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pardon, zamítnuto. Omlouvá se pan předseda. Číslo 11, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ano, konec hlasování. Zamítnuto. 12 jmenovitě. Hlaso- eh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 4, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Číslo 13, jmenovitě eh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Eh, číslo 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 7, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto, e, bod odůvodnění B číslo 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, číslo 8, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, e, číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, číslo 2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, číslo 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Celkový návrh usnesení, kdo je pro, proti, zdržel se, a to musíme zkontrolovat. No, já to odsud prostě nevidím. Omlouvám se vám, kontrola. Konec hlasování. Přijato. Děkuji vám mnohokrát. Dobrou chuť.